Bart Češák nahradí pana Andřeje Dudu od 1. 11. června 2015. Evropský parlament bere na vědomí zvolení pana Česaka, vítá nového kolegu a připomíná, že eh, má plná práva evropského poslance na základě jednacího řádu. po demisích eh, pana Anole Klezose. Bereme na vědomí volné eh, místo od 8. Eh, července 2015 a základě jednacího řádu a informuje o tomto vnitrostátní orgány. Po demisi paní Marit Paulsen Evropský parlament bere na vědomí uvolnění jejího místa od 30. září 2015 a na základě jednacího řádu o tomto informuje vnitrostátní orgány. Také vás chci informovat, že právní výbor 16. června 2015 ověřil